Takže kolegové, prosím, opusťte e, místnost co e, nejtišeji. Good morning. Mrs. McGuinness. Vážení kolegové, zahájíme část zasedání s vysvětlováním hlasování. Dávám slovo Metu Carthymu na jednu minutu. Máte slovo, pane Carthy. Ale než začnete, kolegové, buďte tak laskaví a buďte v tichosti. Začíná vysvětlování hlasování. Kolegové, prosím. Uh, Mr. Carthy, will you try and... Pane Carthy, uh, chcete mluvit do tohoto hluku nebo chcete počkat? Uh, já zkusím, aby mě bylo slyšet i přes ten lomos. Tato zpráva je velikou příležitostí pro ochranu norem standardů v Evropě a standardů GMO v zemích, jako je Irsko. Tato zpráva mohla býti v zájmu občanů, ale namísto toho je pouze v zájmu biotechnologických společností. Určité strany nebo části tohoto parlamentu eh, jsou připraveny podlehnout radě a toto protlačit co nejrychleji, ale my, Sinn Féin a ostatní, nehodláme akceptovat takovouto nebo jakoukoliv jinou legislativu, která takto otvírá dveře iniciativám v soukromým společnosti. Eh, chci poděkovat Lynn Boylin, která byla stílovou zpravodajkou této zprávy a jasně nastínila stanovisko velké většiny irských a evropských občanů. My jako strana budeme i nadále prosazovat absolutní jasnost v tom,

o tom jaké konkrétní plodiny povolit či nikoliv. děkuji. jedna minuta. Eh, Podpírám dnes přijet dohovor. jsem ga s veseljem podpořil. Já podporuji přijatou um, dohodu a byl jsem více než ochoten to přijmout, protože to napravuje špatnou situaci z roku 2001. Byl jsem ministrem zemědělství, účastnil jsem se diskusí, které uh, proběhly v radě a vím, jak eh, agresivní byly členské státy, když jsme se snažili přijmout kompromis. Já chci pogratulovat koordinátorovi parlamentu a všem, kteří pomohli dosáhnout tohoto kompromisu, včetně eh, předsedy výboru. My víme, eh, o čem je tento kompromis. Členské státy mohou rozhodnout, aniž by nesly riziko, že budou žalováni nadnárodními firmami. Členské státy mohou zakázat nebo omezit pěstování GMO.

Pokud máme nakrmit rostoucí populaci eh, světa, bojovat proti nemocem a změnám počasí, pak musíme využít nejnovějších vědeckých posladků. Eh, a eh, patová situace vlastně GMO trvá příliš dlouho. Z tohoto důvodu podporuji tento přístup, který vrátí který předá rozhodování členským zemím. Re, eh, region, který já zastupuju, má eh, jedny z nejlepších vědců v Cambridge, kde byly eh, nalezeny brambory, které jsou odolné, plodiny, které sníží potřebu používat chemikálie a pomohou nakrmit populaci bylo by nejlepší, aby ta řešení byla zložena na vědě, na vědeckých poznacích pro celou, celý jednotný trh. Ale vzhledem k tomu, že to bylo tak dlouho zablokováno, tak e, musíme e, podpořit ty státy, které vědu podporují, aby e, se dostali dál. Děkuji, pan Jalk, na jednu minutu. Milí kolegové, z 3. 4. prosince došlo k trialogu, který představuje minimum dohody a možnost státům zabránit GMO na svém území. Ovšem nesmíme podlehnout iluzi a já jsem skutečně nespokojen s tímto textem. Nejde pouze v podstatě o určitou reakci v této oblasti. V podstatě je to určitá koncese symbolická, kde v podstatě členské státy nemají moc um, pravomocí, eh, ne, nehovoří se zde o tom, aby členské státy například vy, vy, vynucovaly označování těchto produktů. Tento problém GMO je problémem kontaminace, nehovoří se zde o riziku například přeshraničního, přeshraniční kontaminace u státu, který nechce mít GMO na svém území. Je to civilizační problém, protože je to v podstatě vlastně nástroj těchto mocných firm, které manipulují životy našich občanů a média v podstatě tomu ještě prospívají a pomáhají. Tato eh, rozprava, jak víme, není zatím dostatečná, není kvalitní. Děkujeme. Paní Lunáček má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, dámy a pánové, bylo to 10 milionů lidí eh, od pěstitelů po spotřebitele, kteří po letech blokace ze strany rady a po letech eh, blokace ze strany biokoncernů umožnili tuto dnešní dohodu. Je to důležitý krok vpřed. Já jsem hlasovala pro a ráda bych tímto eh, řekla všem občanům Evropy a organizacím občanské společnosti, které chtějí mít možnost sledovat a dohledávat postup v oblasti GMO a kteří tuto práci začali před více než deseti lety, ráda bych jim tímto vyjádřila svůj respekt, svou úctu. Učinili jsme mnoho, ale ne všechno ehm, genetické firmy si chtějí přivlastnit rozhodovací právo v tomto procesu a to není přípustné. Je potřeba, abychom dodrželi závazky, které představil jak pan Juncker, tak pan komisař Andriakis. Je potřeba je dodržovat a to teď i do budoucna. Děkuji vám. Děkuji paní Petir. Hvala lepo, gospođo. Děkuji za slovo, vážná paní předsedající. Já osobně jsem se zdržela u této směrnice protože nerespektuje plně právo členského státu na svobodnou volbu v tomto ohledu. Nyní mám na mysli především zásadu prin, uh, subsidiarity. GMO znamená to, že geny jednoho druhu se dostanou do jiného druhu, jiné plodiny, může to mít dlouhodobý dopad na životní prostředí, na eh, zdraví našich občanů, nadnárodní společnosti chtějí kontrolovat potravinový řetězec a my jsme měli v rámci této směrnice ukázat, že tyto nadnárodní společnosti prostě nemohou být na stejné úrovni jako rozhodování členských států. Evropská unie měla být inteligentnější v tomto ohledu a měla by mít adekvátní nebo projevit adekvátní postoj v tomto ohledu. To, co slíbil pan Juncker, já skutečně doufám, že z toho eh, většina bude provedena. Děkuji. You the floor. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pěstování GMO je předmětem velice vášnivé rozpravy nejenom mezi členskými státy, ale i v rámci jednotlivých členských států. Veřejné mínění je rozděleno. Proč? Protože v podstatě ještě nevíme, jaký je dopad na lidské zdraví, na veřejné zdraví. Je to text, který přichází po téměř čtyřletém vyjednávání, je to eh, dobře vyvážený kompromis, který ve srovnání se směrnicí z roku 2001 představuje větší právní jistotu. Členské státy budou moci zakázat zakázat povolit pěstování GMO na celém či na části svého území. Umožňuje členským státům určitou volbu nejenom pokud je o hodnocení environmentálního rizika nebo problémů v oblasti veřejného zdraví, jsou zde i socioekonomické otázky, které může daný stát proskoumat dopad na zemědělství, čili podle mě jde tento text správným směrem, představuje to větší záruky pro veřejné zdraví a proto jsem hlasovala pro. Děkujeme. Paní Gardýny má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. My jsme hlasovali pro tento text text, protože jsme ho dlouho očekávali, téměř dvě roky. Umožňuje to členským státům povodeči zakázat eh, pěstování GMO na jejich území. Myslím si, že je zásadní, aby byla respektována otázka subsidiarity eh, v tak citlivé oblasti, která má obrovský dopad na životní prostředí i na potraviny. Tento návrh získal podporu Evropského parlamentu a jasně to prokázalo, že my jsme tou institucí, která naslouchá našim občanům, posílí to rovněž naše kroky, protože v tomto ohledu, protože naši občané očekávají zdravé potraviny na svém talíři. Samozřejmě, že jsou zde určité ještě problémy, například finanční odpovědnost v této oblasti, zde bychom ještě mohli celé, celou věc zlepšit, ekonomický ehm, negativní dopad, škodlivý dopad na eh, okolité území, to rovněž je věc, která, které bychom měli věnovat pozornost a říct si, kde je za to zodpovědný paní Jeffrey. Damaslovo. Všichni víme, že GMO jsou předmětem velice emocionální debaty eh, na veřejnosti. Všichni víme, že zhruba 58% lidí je proti GMO. Takže zde vidíme názory z obou stran a to včetně vědeckého světa. Jsou věci, kteří jsou pro a jsou věci, kteří jsou proti GMO. A neustále to vlastně vypadá, jako kdyby se jednalo o bitvu mezi těmi, kteří se bojí a mezi těmi, kteří se odvážně chtějí vydat tímto novým směrem. Zatím nemáme jednoznačné reakce ze, z vědeckého světa a Zkrátka můžeme si říci dokonce, že se z tohoto stává ideologická debata. Nemáme ani to nejlepší know-how, které v této oblasti existuje. Myslím si, že je potřeba znovu se zaměřit na výzkum a na poučení se z výzkumu a na řádnou interpretaci eh, těchto výsledků. Děkuji, pan Jár má slovo. Děkuji vám. Musím uznat, že ten kompromis se mi úplně nelíbí. Přesto jsem však hlasoval pro něj. A to proto, že ten kompromis jednak odráží politickou realitu zde a jednak proto, že nám otvírá možnosti nového a dalšího procesu. To, jak se věci měly doposud, nebylo udržitelné dále, protože rada neustále zdržovala. A teď alespoň můžeme s touto problematikou dělat něco nového. A za druhé bych chtěl říci, že mám jedno přání. Já bych si přál, abychom v této oblasti GMO mohli v Evropě nadále provádět výzkum a abychom se mohli soustředit a podílet se na hodnocení rizik eh, tohoto segmentu průmyslu. Já si myslím, že je rozhodně lepší hodnotit riziko na základě vědeckých analýz, a to zejména v této nové oblasti, kde ještě jasné definice rizik chybějí. Děkuji. Děkuji, paní Goden. Děkuji za slova. Tento text je v podstatě trojským koněm, protože vlastně to zasahuje do našich, do práv našich občanů. V podstatě vlastně zde budou rozhodovat velké chemické společnosti, ano, víme, že to má obrovský negativní dopady na faunu, floru, na lidské zdraví. Musíme samozřejmě, nesmíme bránit svobod, volný pohyb těchto produktů. Mm, je to v podstatě eh, důsledek eh, mundializace, eh, globalizace. Mm, má to dopad na negativní dopad na naše potraviny. V podstatě vlastně to slouží pouze několika společnostem, které jsou kotovány na burze. Ovšem my samozřejmě musíme bojovat za zájmy našich občanů, musíme udělat správnou politickou volbu. GMO, které zde vidíme, jsou nekompatibilní se s určitou suverenitou v oblasti potravinového řetězce a tuto suverenitu by měla být, měl mít náš lid. Každá jednotlivá osoba by měla mít možnost rozhodnutí, rozhodnutí o tom, co budeme konzumovat bez rizika pro naše zdraví a právě proto já osobně jsem hlasovala proti tomuto textu. Další je pan Anemans, máte jednu minutu. Děkuji vám, eh, vážení kolegové a paní předsedkyně. Existuje možnost vylepšit plodiny, rostliny geneticky nebo jinými způsoby, ale musíme se vyhnout novým monokulturám, což eh, je vlastně negativní pro celý výrobní řetězec. Zde zvažujeme možnosti zákazu v teritoriu členských států, ale nehovoříme o importu a exportu. To znamená, že lidé mohou jíst GMO, aniž by to věděli. Je potřeba zajistit jasnou etiketáž, tak aby si spotřebitel mohl informovaně zvolit, čím se bude živit. A také, aby samozřejmě producenti si mohli vybírat, jaké suroviny budou používat. Proto jsem byl proti a proto jsem požádal o vysvětlení hlasování. Děkuji jako další pan Polčák

Děkuji vám, paní předsedkyně. Jedna z otázek, na kterou se sama ptám, když se rozhoduji při hlasování, je, zda můj hlas vylepší stávající situaci. Já jsem přesvědčena, že můj dnešní hlas pro tuto zprávu představuje krok správným směrem. Stávající situace je zcela nepřijatelná členské státy mohou být zkrátka nuceny nadnárodními firmami, zda schválí nebo neschválí GMO. Teď jeden členský stát se může rozhodnout sám aniž by se spoléhal na ostatní. V minulosti byly případny, kdy například 19 členských států se rozhodlo eh, zakázat určitý typ GMO, ale ve finále eh, stejně eh, dané GMO bylo, bylo prosazeno, protože nenašli potřebnou většinu pro sebe. Irsko například se může nyní podle stávajícího návrhu rozhodnout zakázat GMO bez ohledu na to, co si myslí kdokoliv, kdokoliv jiný. Což je rozhodně krok řádným směrem. Irští občané konečně mohou žádat eh, hnát k odpovědnosti irského ministra zemědělství a to je rozhodnutí, které podporujeme všichni. Děkuji, paní Záborská. Občané Evropské unie. Občané Evropské unie mm, ani my politici nemáme jednotný názor na oblast, na problematiku GMO. Na jedné straně se hovoří o tom, že pokud chceme vyřešit problematiku hladu ve světě, tak bez GMO se prostě ne, neobejdeme. Argumenty proti vyzývají k opatrnému přístupu s ohledem na možný, ne, možné negativní uh, dopady konzumace těchto eh, potravin z GMO. Právě proto bychom měli být opatrní. Já podporuji dosaženou dohodu, která by měla změnit stávající režim schvalování a posílí eh, pravomoce členských států na základě stávající směrnice byly GMO povolovány centrálně pro celou Evropskou unii a národní orgány měly velice omezené pravomoci. Nové, nový legislativní rámec eh, umožní širší prostor a zajistí větší právní jistotu členských států, které chtějí zakázat, omezit či povolit eh, GMO potraviny. Děkuji. Děkujeme, paní Koraca Belt, jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se ptám, proč zde vůbec máme tuto Evropskou um, agenturu um, pro potraviny, pokud ignorujeme posledních 30 let výzkumu, miliony eur, které jsme věnovali k hodnocení GMO. Žádné důkazy zatím uh, nehovoří o riziku pokud jde o bezpečnost potravin či eh, zdraví zvířat. Já vím, že lidé mají obavy, ovšem politika našeho parlamentu by měla být byla založena na vědecky dokazané na emocích. Vidíme, že ta debata, že ji vede, vedou ideologové ze strany zelený, že hovoří o tom, že GMO je něco umělého. Mnoho členských států v podstatě, když, když dospějí k optautu, tak vlastně budeme fragment, fragmentovat náš vnitřní trh. My potřebujeme svobodnou volbu, ovšem svobodnou volbu pro naše spotřebitel. Právě proto by to mělo být jasně označeno na produkt diskutuje, zda jde o GMO nebo ne. Dále je to svobodná volba pro producenty, aby se rozhodli, co budou produkovat a ne, aby členský stát měl možnost optát věda, inovace, výzkum. To je eh, způsob, to je cesta, kterou bychom měli eh, jít vpřed v Evropě. Děkuji za slovo. Děkujeme. Jedna minuta, paní McClarkin. Co se týče GMO, všichni chceme rozumná rozhodnutí založená na vědeckých poznacích, ale ne všechny státy zde v EU eh, chtějí eh, rozhodnutí založené na důkazech. Toto eh, umožní členským zemím udělat vlastní rozhodnutí o GMO. Mm, my vítáme, že se toto rozhodování vrátilo z EU. No, to usilujeme jako konzervativci a já vítám navrácení těchto pravomocí Británii. Děkuji, pan Wolf, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh byl považován za eh, příležitost, aby členské státy měly subsidiaritu a dostaly zpátky pravomoci rozhodovat o GMO. Vy jste právě vyslechla od um, člena konzervativní strany, že to je dobré, ale není tomu tak. 50 článků eh, říká, že členské státy se budou muset podrobovat EU ve všech těchto 50 článcích, než toto rozhodnutí učiní. Toto není volba parlamentu, toto byla volba rady a komise. Opět se eh, to ukazuje, eh, jaký podvod to, to, to je. Nebyla diskuse o tom, zda GMO jsou správné, žádné eh, pravidla pro etikety, aby občané si mohli vybrat, jaké potraviny chtějí. Není jasný systém křížové kontaminace, eh, ani možnost pro občany říci ne GMO, pokud si to přejí, nebo ano, pokud si to přejí. Děkuji, pan Kelly, jedna minuta. Pan Kelly. Omlouvám se. Pane Kelly. No, pan Gill. Máte slovo. Britský tisk a mnoho dalších tvrdilo, že tato hlasování má vrátit pravomoci naší vládě týkající se GMO. A ovšem ten název je zavádějící. Možnost členským zemím e, omezit nebo zakázat pěstování GMO. Avšak, jak je tomu tady vždy, nic není tak, jak se to jeví. My jsme hlasovali jen o 52 pozměňovacích návrzích, nikoli legislativě. 50 z těchto návrhů spolu souvisel návrh 20, jediný, který navracel pravomoci, byl um, eliminován nebo rozmělněn dalšími návrhy, které znovu potvrdili nadvládu EU nad Británií. Proto jsem se zdržel hlasování. Děkuji, pan Gil, pan Kelly. Jsem rád, že mohu říci, že jsem hlasoval pro tento návrh a Jak eh, jste řekli, my jsme to museli udělat více než polovina eh, poslanců byla pro, 70% eh, hlasovalo pro tuto zprávu. To je argument sám za sebe. Dává členským zemím možnost udělat, co si přejí, co se týče výzkumu, inovací. V naší zemi musíme mít možnost toto učinit. To, to bylo potřeba již dlouho. Členské státy mohou učinit různá rozhodnutí, eh, která umožní členským státům dělat, co si přejí. To já vidím jako pokrok, i když to není tak fantastické. Děkuji. Děkuji. Jako další je pan Jambasky na jednu minutu. Предложението на докладчика, защото смятам, че то е разумно i se drží nový... Děkuji vám. Já jsem hlasoval pro tento návrh, protože si myslím, že je rozumný. Nová regulace je rozumná a potřebujeme ji. V Bulharsku eh, se lidé příliš nechtějí pouštět do pěstování GMO, nechtějí ani kupovat produkty obsahující GMO. Ačkoliv se vstávající stávající zprávě nepředpokládá vznik žádných nařízení, která by umožnila eh, marketing produktu GMO, předpokládá se zde pro členské státy možnost omezení nebo zakázání kultivace GMO na svém území. Jsem přesvědčen, že členské státy musí mít právo se v této oblasti rozhodovat. Co se týká Bulharska, většina občanů Bulharska je proti pěstování GMO na našem území a já je podporuji. Rád bych apeloval na komisi a radu, aby rozšířili práva členských států co do rozhodnutí, zda pěstovat nebo přivádět na trh produkty z GMO. A to platí i pro import a export. Děkuji, pan Coburn, na jednu minutu. Děkuji. Toto nebylo hlasování o tom, zda Velká Británie smí nebo nesmí pěstovat eh, plodiny GMO. Eh, byl zde pouze jeden návrh z 50, který to umožnil, zbytek těch návrhů eh, dělal pravý opak. Takže rozhoduje stále EU. Britský parlament a pouze britský parlament by však měl mít možnost rozhodovat o plodinách GMO. UKIP je kromě toho také proti dohodě EU o přístupu do suverénních e, vod Majotu. Považujeme toto za neokolonialismus. Evropská unie dává peníze vládnoucí třídě na Sejšelách a zatím bere moře prostým rybářům. Já mohu říci pouze jednu věc. Tento parlament hlásá jedno a dělá úplně něco jiného. Jako obvykle. Pan Henen na jednu minutu. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. Eh, ono je to svým způsobem legrační. Když hovoříme o změně klimatu, tak se nám neustále říká, že to nejzásadnější je řídit se vědeckým konsenzem. A lidé, kteří takto argumentují nejčastěji a nejhlasitěji, pak se ale chovají úplně jinak v otázce GMO. Najednou vůbec nejde o vědecký konsenzus, ale zda z něčeho mají dobrý pocit. No ale konec konců je to demokracie. Konec konců i spotřebitelé mohou mít i určité námitky, které nejsou třeba úplně logické, ale zkrátka může se to stát a to je v pořádku. A e, myslím si, že by bylo e, nevhodné nutit zákazníkovi plodiny GMO. Ideálně by samozřejmě se někdo rozhodl, e, ať už pro nebo proti, ale Ať už budeme rozhodovat jakoliv, prosím, řiďme, jsme, řiďme se národními demokratickými procedurami a nevnucujme 600 milionů Evropanů něco, o čem vlastně nic nevíme. Děkuji, pan Egnu, na jednu minutu. Hm, zdá se to jednoduché pro UK příležitost umožnit eh, opět členským státům získat určité pravomoce. My jsme vlastně mohli hlasovat pro. Všem, když jsme se podívali na to podrobněji, tak o to vlastně nešlo. Komise bude zapojená do každé jednotlivé etapy, dokonce v podstatě více než v současnosti. Čili je jasné, že jsme museli se zdržet hlasování. Ovšem, hm, Ehm, pozměňovací návrh 20 měl být hlasován samostatně, protože ten skutečně umožňoval pravomoce členským státům, ovšem najednou se tak se rozměnilo v tom zbytku a není to efektivní. Bylo by bývalo zajímavé se podívat ty členské státy, které nechtějí pěstovat GMO, zda zakážou například spotřebitelům spotřebu takových produktů, mm, například pokud dojde o nějaké importované produkty, to by bylo opravdu neuvěřitelné, kdyby náhodou, kdyby jsme zjistili, že lidé v podstatě nemají dost potravin v důsledku této legislativy. Děkujeme, pan Finch má slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My My jsme se rozhodli zdržet se hlasování. Promiňte, já jsem si to špatně tady přečetl. My jsme vždy pro repatriaci pravomocí na národní úroveň, ovšem zde je problém v těch kontroverzních pozměňovacích návrzích. V podstatě eh, všechny, to znamená, zdá se, že v podstatě té typ dohodám, všechno toto z tohoto udělá redundantním. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě jedna eh, informace. Prezident obdržel od příslušných